platnost jejich mandátů od frakce EPP, dále od frakce SAD, od frakce EKR a od frakce GUE NGL jsem obdržel žádost o jmenování do výboru a delegací parlamentu. Seznam těchto jmenování bude zveřejněn v zápisu z tohoto zasedání. Pokud do doby schválení zásobu nikdo nevznese námitku, budou tato jmenování považována za schválená. Práv